Now we come to... A nyní eh, se dostáváme k hlasování. První bod eh, je doporučení pro druhé čtení k stanovisku Rady přehranič práv, týká se to práva pacientů přeshraniční zdravotní péči. Hlasujeme o stanovisku eh, k radě, takže první blok, kdo je za, pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to schváleno. A tudíž mohu prohlásit, že stanovisko bylo schváleno v pozměněném znění. Další je Ehm, návrh usnesení týkající se dobrovolného, do, dobrovolný dohod o partnerství ehm, v, lesni, v oblasti lesnicí. První pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ehm, je to, nebylo to přijato. Druhý pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zkontrolujeme čili zkontrolujeme elektronicky druhý pozměňovací návrh. Všichni už hlasovali, končím hlasování. A bylo, bylo to zamítnuto. Pozměňující návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel bylo to těsné, ráda bych to ověřila, takže eh, třetí pozměňovací návrh zase ověřujeme elektronicky. Už jste odhlasovali, takže hlasování ukončuji. A i tento návrh byl zamítnut. Nyní eh, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Eh, kdo se zdržel? Schváleno. Teď zpráva pana Žado. Jedná se o jedno hlasování jmenovité, které zahajuji. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno a můžeme poblahopřát našemu zpravodaji. Druhá zpráva pana Žado, zase je to jedno hlasování, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Opět blahopřejeme panu zpravodaji. Dalším bodem je hlasování o návrhu usnesení eh, dohoda o partnerství mezi konkrétními státy, čtvrtý pozněvací, eh, pardon, mezi tichomorskými státy, eh, první pozněvací pro, čtvrtý pozněvací pro, proti, e, zamítnuto, druhý pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to nebylo e, vůbec jasné, ráda bych to ověřila. Pozměňovací návrh číslo 5 ověřujeme. Už všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Jmenovité hlasování. Zahajuji jmenovité hlasování. Už jste odhlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 3 pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňující návrh 1. Kdo je pro? Pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní návrh usnesení. Eh, eh, budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Už jste odhlasovali. Končím nyní hlasování. a e, to je schváleno. Teď bude zpráva pana Martina, týká se to prozatímní dohody o partnerství mezi ES a tichomořskými státy. E, hlasujeme o návrhu usnesení bez pozměňovacích návrhů. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno a blahopřejeme panu Martinovi. Dalším bodem Eh, hlasování k pěti návrhům usnesení o mezinárodní adopci v Evropské unii. Společný návrh usnesení, eh, o něm budeme hlasovat jako celku. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže všechny ostatní odpadají. Dalším bodem hlasování o návrhu usnesení Eh, výbor pro zahraniční věci a je to dohoda o stabilizaci a přidružení mezi ES a Srbskem. Pozměňující návrh 4. Ústní pozměňovací návrh, paní Luníček. Paní Lunáček. Ráda bych předložila ústní pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacím návrh 4 od Francisco Branta. Já chceme vyškrtnout tu druhou část, čili mělo by to znít. Doufám, že mám vaši podporu. Jsou nějaké námitky? Zdá se, že tomu tak není. Pan Posod. Já bych chtěl pouze doporučit, abychom hlasovali pro pouze za těchto okolností. Eh, velice vám za to děkuji. Pozměňovací návrh 4. V pozměněném znění eh, hlasujeme jmenovitě, zahajujeme toto hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Odstavec 8 je to dílčí hlasování ve dvou částech. První část. Kdo je pro proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Druhá část. Prosím, přejeteli si ověříme. Ověřujeme první část odstavce 8. Už jste hlasovali, končím hlasování. A e, bylo to schváleno. Druhá část, e, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, zcela zjevně schváleno. Odstavec 11, máme dva pozměňovací návrhy, druhý pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací 5, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Dobře, máte pravdu, raději ověříme. Pozměňovací návrh 5, prosím, pozměňovací návrh 5 ověřujeme. Už jste hlasovali. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 6 byl stažen a dostáváme se k k části po 12. odstavci 8. pozměňovací návrh pan Kaci, nemýlím se, má ústní pozměňovací návrh. Paní eh, místo předsedkyně, vzhledem k tomu, jak důležitá jsou lidskou práva, přál bych si, aby se pozměňovací návrh odhlasoval jmenovitě, protože se jedná o překvapivé a nešťastné řečení se rozhodnutí eh, srbské vlády nezúčastnit se eh, slavnostního udílení Nobelovy ceny v Norsku, přičemž ombudsman se rozhodl, že se toho zúčastní jménem Srbů, čili je to vlastně signál, že nelze se handrkovat o lidská práva. Aby bylo možné získat širší podporu pro tento pozměvací návrh, chtěl bych rovněž předložit velice stručný, ústní, v zásadě kompromisní návrh, který původně připravila paní eh, Jelena eh, Jeleníka. Chtěl bych dát slovo initial mezi government and Decision. Takže znění bude lituje eh, původního rozhodnutí vlády nezúčastnit eh, se slavnostního udělení eh, Nobelovy ceny v Oslu 10. prosince, ale na druhé straně vítá iniciativu ombudsmana zúčastnit této, této ceremonie jakožto důstojné a vhodné řešení. Takže pane Kaci, nejprve vyřešíme ten ústní ústní poznávací návrh. Jsou nějaké námitky proti němu, aby se tam vložilo slovo initial původní. Zdá se, že proti tomu námitky nejsou. Okay, in that case the... V tom případě Nelze učinit ústní pozměňovací návrh, co se týče jmenovitého hlasování. Je nějaká námitka proti tomu, abychom hlasovali jmenovitě? Je to na mé uvážení, anebo můžeme hlasovat, zda se bude hlasovat jmenovitě nebo ne. Čili eh, jmenovaté, jmenoviné hlasování, poznací návrh 8. A zahajuji toto eh, eh, jmenovité hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. A tento návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Omlouvám se, pan Svoboda chce ně, e, má připomínku? My jsme ale nehlasovali o pozměňovací návrhu 8, nebo ano? Aha, to bylo to jmenovité hlasování. Já jsem myslel, že se hlasujeme jenom o to, jestli se má hlasovat jmenovitě. Amendment Pozměňující návrh 1. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Schváleno. Nyní eh, budeme hlasovat o celém návrhu usnesení eh, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Už jste hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Teď zpráva pana Kacena Je to zpráva o dohodě mezi EC a SES e a Srbskem. Jedno hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jasně schváleno a blahopřejeme panu Kacinovi. Dalším bodem na předodne je zpráva paní Matias o Evropské iniciativě pro Alzheimerovou chorobu a jiné formy demence. Hlasujeme jmenovitě. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni. Hlasování ukončeno. Přijato. Blahopřejeme paní Matias. Dalším bodem je hlasování o návrzích usnesení ohledně návrzích usnesení e, petičního výboru o astmatických inhalátorech. Jediné hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále hlasujeme o šesti návrzích usnesení o situaci na Haiti, rok po zemětřesení. Společný návrh usnesení. Hlasujte prosím, kdo je pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Dále Hlasujeme o dvou návrzích usnesení o porušování svobody projevu a diskriminaci na základě sexuální orientace v Litvě. Hlasujte prosím o návrhu usnesení čtyř poslaneckých klubů. Poslanecí návrh číslo dva. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní odstavec 2. Dílčí hlasování. Nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ráda bych se to ověřila, tu druhou část. Hlasujte prosím o druhé části odstavce 2. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 3, kdo je pro?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 Konec hlasování. Zamítnuto. Nyní poznací nám číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Poznací nám číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Poznací návrh číslo 5. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovali všichni, konec hlasování. Zamítnuto. Nyní citace číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to velmi těsné, takže opět vás poprosím, ověříme elektronicky. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato. Není poznací návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Bod odůvodnění číslo eh, písmeno F. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Bylo to opět těsné. Ověříme, prosím, k úvodnímu stanovení F. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Nyní úvodní ustanovení H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. E, ověříme tedy úvodní ustanovení H. Hlasujte, prosím. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Nyní celý návrh usnesení v takto pozměněné podobě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní odůvodnění hlasování.